Der Präsident. Pan předseda. No es Ich Prohlášuji tímto eh, zasedání za znovu zahájené. To zasedání již eh, bylo uzavřeno 12. září letošního roku. Vážení zhromáždění, jako první bych vás rád eh, požádal o minutu ticha.